My dear colleagues, those present in the room, I will... Milí kolegové, pustme se znovu do práce, nebo nevystačíme s časem a budeme muset v 10.45 začít hlasovat. A teď budeme mít společnou rozpravu eh, k věcem o drogám. Nejdříve eh, vývoj protidrogové politiky EU, bod 11. Komise eh, zastupuje eh, paní Dana Spenan, Stitchy Justice, vede oddělení boje proti drogám, uvede téma a tedy vývoj protidrogové politiky a budoucnost. A potom tady je pan Wolfgang Kec, ředitel Evropského střediska pro drogy a drogové závislosti, který představí souhrnou zprávu za rok 2012 své agentury a pracovní program na léta 2013 až 15. Teď tedy dám slovo komisi, potom panu Gecovi a potom zahájíme debatu. Paní Spinner, máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyni. Mm pane Salvatore, eh, pane Wolfgangu a eh, vážení poslanci a kolegové z institucí. Je velkým potěšením, že se mohu zúčastnit eh, této debaty o stavu drogového problému v Evropské unii na základě nejnovější zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Tyto zprávy jsou ceným zdrojem informací a analytických poznatků, spolehlivých kvalitních analytických poznatků o drogové situaci v EU, na které, podle kterých můžeme se informovaně rozhodovat v Evropské unii. Wolfgang vám eh, zmíní ta nejnovější data a údaje o drogové situaci v EU a já jenom eh, velice stručně k tomu. Začnu tím, že i když EU eh, e se vyhnula některým z nejhorších problémů, eh, kterým čelí eh, země v regionu jako jinde, jako je HIV z injekčního používání nebo násilí v zemích, kde se drogy vyrábějí a přeprodávají. A i když se drogová situace stabilizovala, tak je to pořád e, složitá zdravotní i sociální otázka, která se týká milionů Evropanů. Představte si, že jenom za hodinu naší dnešní debaty zemře jeden člověk v EU kvůli předávkování drogami. Pravděpodobně to bude mladý člověk. Předávkování stále zabíjí každý jednu osobu eh, za hodinu v Evropě, to je asi 8 tisíc lidí ročně. A jenom dnes sítě pro eh, nekalé pašování nebo legální pašování drog vydělají asi 100 milionů eur. To proto, že se odhaduje, že eh, výnosy z pašování drog jsou asi 70 miliard ročně. Díky těmto penězům jsou tyto sítě silné, mohou investovat do eh, široké škály eh, legálních i nelegálních aktivit a to podkopává bezpečnost našich ekonomik. Dámy a pánové, my víme, že řešení tohoto problému si vyžaduje dlouhodobý integrovaný a multidisciplinární přístup. Tento přístup je založen na evropské protidrogové strategii. Stávající strategie dojdou na konec své platnosti ke konci tohoto roku. S radostí vám mohu oznámit, že minulý týden byla dosažena pracovní dohoda na, dové, na nové protidrogové strategii na léta 2013 až 2020. Ta navazuje na dosavadní výsledky v Evropě. Dosáhli jsme toho výsledku díky mimořádné snaze kyberského předsednictví a očekáváme, že Evropská rada tuto drogovou strategii proti drogou schválí eh, v nadcházejících týdnech. Měli jsme plnou podporu kyperského předsednictví při dosahování dohody. Za prvé eh, předsednictví eh, zahájilo a podpořilo nezávislé vyhodnocení stávající strategie, na, které, na kterou ta nová strategie navazuje. Děkuji mimořádně Salvatore Akolínovi, který se eh, velice intenzivně účastnil vyhodnocení eh, strategie jako člen řídící skupiny pro hodnocení strategie za Evropský parlament. Jeho účast v těchto debatách pro nás byla velkou inspirací. Nová protidrogová strategie tedy navazuje na eh, to, čemu říkáme evropský model eh, pro drogy. To je tedy takový eh, vyvážený přístup pro drogovou politiku a znamená to, že musíme intenzivně se zabývat jak nabídkou, tak poptávkou po drogách. Je třeba je řešit současně, protože se navzájem ovlivňují. A to znamená politiku eh, založenou na eh, skutečných faktech. Vědecká eh, fakta tedy musí být základem našich, naší volby politické. A proto tady ta fakta potřebujeme, abychom mohli vytvářet efektivní politiku. Ta drogová strategie se hraje zásadní roli při zajišťování souladu mezi Eh, všemi eh, v oblastmi, které musíme zohlednit pro efektivní politiku a také při zbližování politik jednotlivých členských států a zajišťování eh, souladu mezi vnitřní a vnější politikou pro drogy. Strategii budou naplňovat dva navazující akční plány, které budou obsahovat konkrétní kroky. Komise bude intenzivně spolupracovat s nadcházejícím irským předsednictvím EU, které načetne první implementační akční plán, prováděcí tedy plán. Teď vám naznačím specifické priority komise v drogové politice. Priority, eh, které má Komise pro drogovou politiku, byly představeny eh, v sdělení eh, směrem k silnější politice nebo reakci EU v oblasti drog, které bylo představeno v roce 2011 v říjnu. Zde se volá po komplexní revizi hm, politického rámce pro drogy. Oznámilo se zde, oznámilo se zde posílení legislativních návrhů k novým psychoaktivním látkám, posílení legislativního rámce pro pašování drog a, a mm, související trestnou činnost a také posílení rámce pro odklánění, eh, tedy eh, tzv. prekurzorů, čili látek, ze kterých se drogy vyrábějí. A také byl oznámena revize eh, rámce pro konfiskaci a získávání aktiv a o praní špinavých peněz z eh, nelegálního obchodu s drogami. Komise o rok a půl již předložila později eh, už legislativní návrhy. V březnu Eh, předložila návrhy eh, o konfiskaci a eh, zpětném získání aktiv. A kolegové z DG Vnitro vám o tom mohou říci později více. V září komise přišla se dvěma legislativními návrhy na posílení pravidel, která nám umožňují zabránit Eh, odklánění prekurzorů. To jsou chemikálie, které se používají v řadě eh, různých eh, odvětví zcela legálně, ale dají se použít také pro výrobu drog. Legislativní návrhy, které byly oznámeny ve sdělení, tak na těch se pracuje a pravděpodobně budou předloženy v nadcházejících měsících. Za prvé, legislativní návrhy k novým psychoaktivním látkám. To je pro komisi priorita. A také víme, že to je priorita i pro vás. Vzhledem k počtu parlamentních otázek, které komise dostává k novým psychoaktivním eh, látkám a k otázkám eh, na naše plány. A víme, že je to pro vás také priorita vzhledem k eh, tomu slyšení, které eh, Libe uspořádalo minulý rok eh, k psychoaktivním látkám. Děkuji panu Sonikovi a paní Antonesku za toto úspěšné slyšení. Komise tedy plánuje, že na začátku roku 2013 předloží silnější návrhy, které nám budou moci zasahovat Um-, umožňovat eh, zasahování eh, proti psychoaktivním látkám rychlejší. Eh, to nové posuzování psychoaktivních látek na úrovni EU by mělo probíhat rychleji a, psychoaktivní látky, které představují zdravotní, sociální a, a bezpečnostní rizika, by měly být stažitelné rychleji ostatní legislativní návrhy, které jsme oznámili k eh, dopravním přestupku, eh, pardon, k mm, trestné činnosti eh, související s drogami, budou také předloženy v roce 2013. Dámy a pánové, legislativa je velice důležitá. Stejně tak je důležité zlepšení kvality reakce na drogovou poptávku i nabídku. Zlepšení politiky a mm, potom volá už několik strategií a akčních plánů a komise na tom pracuje. Komise plánuje e, rozvoj e, minimálních standardů kvality ve snižování poptávky po drogách. A tak, aby se zlepšily služby, například omezování eh, škod po celé EU. Zároveň komise spolupracuje s MCDDA a eh, a tak, abychom lépe eh, chápali protidrogové trhy a to, jakým způsobem zasahovat proti nabídce. Minulý týden jsme zahájili důležitou konferenci k indikátorům nabídky na trhu s drogami. Byla to v Lisabonu a mm, více než 200 odborníků by tam mělo takové indikátory vypracovat a teď pracujeme na takovém harmonogramu jejich e, zavádění. Dámy a pánové, e, závěrem bych ještě e, řekla něco k mezinárodním vztahu. Evropská unie hraje přední úlohu v mezinárodní debatě o drogách. Evropská unie velice aktivně a intenzivně vede dialog se eh, zeměmi, kde se vyrábějí drogy nebo odkud se přepravují drogy, kudy se přepravují drogy, vede s nimi politický dialog a poskytuje jim technickou i finanční pomoc, pomáhá jim vytvářet kapacitu na eh, řešení pašování drog. Evropská unie také intenzivně vede dialog s klíčovými partnery v drogové politice, například se Spojenými státy. Evropská unie je taky velkým poskytovatelem fondů pro mezinárodní eh, projekty v oblasti drog. Od roku 2005 poskytla asi 312 eh, v milionů na eh, projekty, které pomáhají zejména k budování kapacit na řešení tohoto problému nějakým trvalejším způsobem po světě ale také Evropská unie financovala celou řadu projektů eh, v EU samotné, které se týkají zejména prevence a informačních programů, programů předcházení kriminalitě a, zdravotních programů. Ten eh, program drogové prevence a informovanosti eh, je velice úspěšný. A byl to nápad Evropského parlamentu, byl vytvořen díky Evropskému parlamentu. Od roku 2007 se z něj financovala celá řada projektů není inovativních metod prevence a informování o nelegálních drogách. A doufáme, že v příštích finančních perspektivách bude pokračovat eh, financování, tak aby se řešila jak poptávka, tak nabídka a nezbytná koordinace mezi nimi dvěma. A teď dám slovo eh, Jakubu Boratinskému z generálního ředitelství pro eh, vnitro a ten vám řekne něco k informacím o projektech a informacích a vývoji, eh, který se týká organizovaného zločinu s tím souvisejícího. Děkuji vám za možnost zde vystoupit a doplnit daninu prezentaci. Boj s pašováním eh, drog je důležitým prvkem eh, boje s organizovaným zločinem. V rámci strategie pro vnitřní bezpečnost, eh, kterou jsme přijali v listopadu 2010, bylo narušení mezinárodních kriminálních sítí pojmenováno jako jeden z hlavních našich mezinárodních cílů. Teď se podíváme na několik prvků, pokud jde o pašování drog. Je třeba řešit tu problematiku ještě před vnějšími hranicemi a toho jsme dosáhli eh, eh, implementací Eurosorbu, eh, což je systém pro sledování hranic, který má odhalit malá plavidla mm, na širém moři, kterými se pašují drogy. Velice důležité je společně analyzovat problém a zajistit spolupráci mezi pobřežní stráží, pohraniční stráží a policií. Máme celou eh, řadu věcí eh, na eh, řešení problémů souvisejících s organizovaným zločinem, jako třeba příprava na přijetí čtvrtí, čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz. Potom je tady balíček komisařky Malmströmové k eh, nekalé ekonomice, ve které byl eh, protikorupční balíček. Tam jsme se zabývali eh, tím, jak v drogový pachatelé korumpují stát a potom probíhaly vyjednávání o konfiskační směrnice, která má za cíl usnadnit eh, zasážení organizovaného zločinu v nejcitlivějším místě, to znamená v ziscích stresné činnosti. Peníze z drog. jsou zdrojem z nejziskovějšího eh, kriminálního biznesu v podstatě. Jsme velice eh, rádi, že vznikají synergie mezi jednotlivými agenturami a MCDDA bude spolupracovat s Europolem na vytvoření nového typu zprávy o drogových trzích, kterou, která bude představena na začátku příštího roku. V té zprávě budou eh, dlouhodobé vědecké poznatky Eh, a také eh, schnutí sledování MCDDA a také tam budou spravodajské eh, informace sebrané Europolem. Pokud je o rozšířenou spolupráci mezi ženskými státy v oblasti vnitřní bezpečnosti v návaznosti na Lisabonskou smlouvu, tak tam jsme byli svědky vytváření eh, politického cyklu EU v oblasti organizovaného zločinu. Strategie eh, vnitřní bezpečnosti eh, je tématem setkání členských zemí a komisí, kde se definují priority ve spolupráci. A čtyři z osmi priorit se týkají drog a jsou následující. Jsou velice konkrétní, protože vyšly z komplexní analýzy a s eh, dohody mezi členskými eh, státy. Takže eh, vyšlo to následně. Oslabení schopnosti organizovaného zločinu ze západní Afriky, který pašuje kokain do EU. Za druhé, oslabit roli transitní a, a skladovací zóny na západním Balgáně. Za třetí, snížení produkci a, produkce a distribuce syntetických drog v EU. A za čtvrté, narušit pašování kokainu, a, heroinu, konopí, pašovaného, padělaného zboží a cigaret v kontejnerech do Evropy. Členské státy tedy eh, pomohly komisi, aby se zaměřila na klíčové aspekty pašování drog, které se týkaly EU. Těšíme se na debatu a, v rámci eh, tohoto také eh, blahopřejeme MCDD a k té nedávné správně. Děkuji zástupci komise a teď dám slovo panu Getzovi, který nám představí eh, souhrnou zprávu. Dámy a pánové, je to pro mě velké potěšení, že mohu hovořit o posledních výsledcích naší aktivity a také o naší souhodné zprávě. Byl bych rád, kdybyste se seznámili s hlavními rysy také pracovního programu na rok 2013 až 2015. Situace z hlediska drog zůstává v Evropě velkou politickou výzvou. Nezákonné obchodování s drogami i nadále poškozuje ekonomiku, jednotlivce, rodiny a celé společenství. Dochází také k rostoucímu násilí, které provází používání a prodej drog. My jsme provedli analýzu a naše analýza se týká právě výzev, které zaznamenáváme na velice proměnlivém eh, trhu z hlediska drog a stimulujících látek. Toxikomanie stále zůstává velmi vysoká. Heroin, kokain a kanabis, to jsou hlavní drogy v Evropě. A zjišťujeme, že zde úroveň spotřeby končí. Začneme opiáty a heroinem. Roku 19, od roku 1970 se stává heroin zásadní drogou je zřejmé, že i v dnešních dobách musíme bojovat proti této droze. A to byl úkol od roku 90. Eh, Jistě si můžete vzpomenout, že to byla iniciativa francouzského prezidenta Mitterranda. Odhady v současné době ukazují, že eh, v Evropě 1,4 milionu pravidelných konzumentů opiátů. To znamená, že je to velmi vysoký počet. Naše politika proto klade důraz na eh, velmi důkladný boj proti používání heroinu. Eh, byla přijata opatření eh, právě s cílem čelit nebezpečí předávkování a také šíření SIDy, šíření HIV. Analýza ukazuje, že nyní vstupujeme do nové éry, kdy heroin se používá injekčně Eh, což je součástí té drogové problematiky v Evropě. Jakým způsobem eh, se nabírají mladí lidé? Eh, tady pozorujeme určitý, určitý pokles. Na jedné straně zaznamenáváme také počet těch, kteří se chtějí líčit. A to je pozitivní aspekt. Také heroinu je méně v současnosti v Evropě. Zabavení těchto drog a počet zabavení poklesl v Evropě, a to z různých důvodů, například v Irsku a ve Spojeném království. Pokles spotřeby heroinu mm, je výsledkem zásahu jednotlivých eh, jednotek. Samozřejmě v jiných zemích je tento pokles vysvětlován náhražkami, eh, které nahrazují používání heroinu. To, co dnes máme k dispozici, to jsou tedy výsledky eh, mnohaletých eh, úsilí. Také zásahy byly velmi důležité z hlediska jednotlivých jednotek. A zároveň jsme zaznamenali eh, výrazný počet léčených na závislosti drog. Podle našich nedávných odhadů asi 1,1 milion lidí eh, se léčí substitucemi z hlediska závislosti na opiátech. Více než polovička tedy uživatelů opiátů se substitučně léčí. Nicméně v celé řadě zemí je nedostatek možností této léčby. Co se týče infekčních chorob, i zde zaznamenáváme pokles. Nicméně je to stále výzva v Řecku a také v Rumunsku zjišťujeme, že přes naše úspěchy, kterých dosahujeme z hlediska přinášení viru HIV mezi toxikomany, toto nebezpečí stále existuje snížit tuto hrozbu a zvýšit preventivní úsilí, to je zásadně důležitá věc pro populace těchto zemí. Mnoho toxikomanů stráví svůj čas také ve vězení, někteří přestávají používat drogy ve vězení a jiní naopak během svého pobytu ve vězení se pouští do ještě nebezpečnějších postupů. A riziko úmrtí předávkováním eh, se objevuje zvláště po opouštění věznic. Jednak z důvodu eh, jaksi nedostatku těchto drog a dále eh, z hlediska také eh, dávek opiátů, které zvyšují toto nebezpečí předávkování. Teď, jak to vypadá na trhu se stimulanty? Tady máme celou řadu pilulek a také stimulantů v prášcích, které jsou k dispozici. Kokain, extazy a katenamin jsou nejdůležitější také. katenom. to je nová látka, která se objevuje. Kokain je druhá nejvíce používaná látka. 4 miliony Evropanů používalo kokain minulý rok v Evropě. Nicméně eh, tento kokain není tak vyhledávaný jako dříve. Ta spotřeba zůstává sice vysoká v některých zemích, ale zjišťujeme, že v jiných oblastech, v jiných zemích dochází k poklesu. A proč tomu tak je? Nejdříve musíme konstatovat, že e, kokain není dostatečně čistý a uživatelé používají jiné drogy. Uživatelé si uvědomují negativní dopady, které jsou spojovány s používáním kokainu. Kokain je pouze jednou z těch stimulujících drog. Minulý rok 2 miliony Evropanů používalo extazy. Trh e, s extazy se velmi změnil v posledních letech. Došlo k výraznému poklesu MDNA v tabletkách extazy je to nahrazeno PZP a efatiomem, který je prodávan také eh, pod značkou extazy. Absence MDA byla kompenzována a opět eh, vidíme na trhu některé velice čisté tablety, které se prodávají v některých zemích. Eh, připomínám, že mm, vlastně extazy už existuje celou řadu let a extazy byl kdysi používán eh, pro snížení eh, chuti k jídlu. Dva miliony Evropanů používali, používali entafamin minulý rok. Metanefatamin zaznamenává nárůst v České republice a na Slovensku. Eh, nicméně celkově používání této látky je vzácné v Evropě. Na severu, v Řecku, Maďarsku, eh, hlavně v Sasku a v Bavorsku, konstatujeme, že metamfinamín může zaznamenávat nárůst. Obecně řečeno zjišťujeme, že obchodování ze stimulanty stále funguje a roste. 4MA, to je eh, další riziková droga, také se o tom hovořilo na semináři v Lisabonu, kde experti hovořili o této záležitosti. Eh, cílem tohoto jednání bylo eh, hovořit o složení této látky. To není úplně běžná látka. Je vyráběna producenty, kteří se snaží najít jakýsi nový eh, chemický základ této drogy. Jsme si vědomi také nových výzev z hlediska psychotropních látek. Roku 2011 49 látek bylo registrováno na tomto trhu. Roku 2012 jsme již vlastně překonali tuto látku těchto, eh, teda tento počet těchto látek na trhu. 16 nových molekul bylo registrováno poprvé na tomto trhu v rámci systému e, časného varování. Všechny tyto nové molekuly obsahují stejný základ, ale jsou tady i nejasnější chemické látky, které se objevují mezi psychotropními e, látkami. Takzvaný rekreační trh s těmito látkami zaznamenává také zajímavý vývoj. Zjišťujeme, že v některých zemích, pokud neexistuje heroin, tak lidé používají katenon, jako například MPTV. V některých kategoriích mladých vidíme rozšíření nové syntetické drogy v tomto smyslu a zjišťujeme, že ten problém se objevuje i v jiných částech světu, světa v souvislosti s hrozbami této drogy. My bychom chtěli podpořit politiky, které se snaží rozvíjet účinné akce proti těmto drogám. Právní systém nebo právní základ systému včasného varování je nyní zkoumán. Potřebujeme zlepšit naše vědecké základy a mnohem pravidelněji sledovat úmrtí, která vyplývají z používání těchto drog. Musíme také lépe zohledňovat ekonomické a sociální dopady, které nám umožní lépe vypracovat naší eh, strategii. Eh, to, čemu bych říkal, staré nové látky, ty se opět objevují na evropských trzích tetamin, efedron. I když používání těchto látek není příliš vysoké, proto je do té míry neregistrujeme. Nicméně se tyto staré nové látky objevují u některých mladých populací a vyvolávají chronická onemocnění, která souvisejí s používáním těchto látek. Tento vývoj ukazuje, že náš pohled na věc je někdy příliš omezený a neumožňuje nám reagovat na nové hrozby, které se objevují. A nyní bych se zaměřil na kanabis. Naše nedávné analýzy používání této látky ukazují, že celková produkce kanabisu se zvyšuje v Evropě. Tato domácí produkce je velmi různorodá, může to být pěstování v malé míře pro e, osobní účely až po e, velmi sofistikovanou výrobu. Kanabis je nejvíce rozšířená droga v Evropě. 23 milionů spotřebitelů minulý rok. To znamená jeden dospělý jedinec z 15. A z toho 3 miliony uživatelů téměř každodenně používají kanabis. My jsme lépe zmapovali situaci kolem kanabisu, eh, vzhledem k tomu, že tato droga je velmi intenzivně a masově používána. A zde máme obavy například eh, v tom smyslu, že koncentrace kanabisu roste a víme, že ovšem na druhé straně je celá řada uživatelů, kteří se snaží hledat léčbu já jsem se pokusil eh, v této zprávě poskytnout eh, velmi různorodý přístup těchto prodejců eh, kanabisu. Z hlediska této situace já jsem velice často obklopen pesimistickými hlasy. Nicméně myslím, že můžeme zde konstatovat, že evropský přístup Eh, konstatuje, že nabídka poptávka jsou velice důležité. Máme tady eh, vědecká stanoviska, která jsou velmi pragmatická a to nám umožňuje také eh, i nadále definovat dlouhodobé cíle. Konstatujeme, že hm, tento evropský přístup se opravdu diferencuje. Nemohu uzavřít tuto záležitost, aniž bych se zmínil o určitém varování. Víte, že zde máme velmi obtížnou situaci z hlediska jednotlivých priorit v současné situaci, kterou zažíváme. Je velmi důležité si uvědomit, že musíme bojovat proti drogám a investovat do tohoto boje. Musíme také vybírat nejrentabilnější opatření. A já jsem si jist, že úspěchy, kterých můžeme dosáhnout, mm, musí být podpořeny odpovídajícími investicemi. Současný trh je inovující, dynamický a přizpůsobuje se hrozbám, využívá všech možností a využívá proměnlivosti trhu. Společně s Europolem potřebujeme hloubkovou strategii z hlediska analýzy trhu, tak jak bylo uvedeno. A my samozřejmě budeme v lednu 2013 zveřejňovat výsledky 15. listopadu jsme veřejně prezentovali tuto zprávu za přítomnosti paní komisařky Malstrémové v Lizabonu. Bylo tam 41 novinářů. Většina eh, přijela do Lizabonu z důvodu vyhlášení této zprávy. Deset členských států paralelně k této události vyhlásili ve svých vlastních zemích stejný den, někdy dva dny později, a nejpozději 12. Eh, prosince eh, v Portugalsku během zvláštního zasedání zahájili tedy iniciativy v této oblasti, které souvisejí s touto zprávou. My jsme měli příležitost zaznamenat více než 700 mm, odezev na naši zprávu tak jako v předchozích eh, letech pravděpodobně. Byli jsme pozitivně ocitováni ve všech členských státech, také v Turecku, v Norsku a v dalších zemích, které s námi spolupracují velmi úzce. Ve Španělsku, v Německu a Francii se nejvíce hovořilo o naší práci. Na mezinárodní úrovni to bylo ve Spojených státech a v Austrálii, kde se naše aktivity zmiňovaly nejvíce, a také v Kanadě, v Mexiku, ve Venezuele a v arabských zemích a také na Ukrajině byl zvýšený zájem o naše práce. Nicméně v Jižní Koreji nebo v Číně nebyla žádná zpětná vazba, kde naopak v minulých letech jsme byli často ocitováni, takže uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti. Tato výroční zpráva eh, byla také zveřejněna na internetu, na webových stránkách, někdy také ve španělštině, v němčině, někdy i v jiných jazycích. 24 zpráv eh, bylo vydáno v souvislosti s touto výroční zprávou a také jeden z těchto výtisků vám byl dán k dispozici při vyhlášení této výroční zprávy. A nyní bych se změnil o našem pracovním programu na rok 2013 eh, až 2015. Je to třetí eh, tříletý program od roku 2007, kdy jsme zahájili tento systém a na kterém eh, váš výbor spolupracoval. Tento pracovní program se opírá o základy, které byly eh, vybudovány v rámci jiných programů. My chceme reagovat na situaci nepovoleného obchodování s těmito omamnými látkami v Evropě. Kladli jsme důraz na vnější aspekty, které budou ovlivňovat naši práci v třech následujících letech finanční prostředí a samozřejmě situace v Evropě hrají roli, tak je důležité zajistit sběr dat. To je velmi důležité z hlediska intervenování na těchto trzích. Existují nové, mm, nová poptávka a nové hrozby. Tato nová poptávka, která se objevuje, musí být také provázena nezbytnými zdroji. Zvláště sledujeme obavy našich partnerů z hlediska doporučení. Proces koncentrace se dotýká také evropských institucí a členských států, eh, zvláště v podobě sítí kontaktních míst jednotlivých členských států. Také se to týká agentury pro léčiva a také eh, prevenci chorob. Také spolupracujeme s velkými mezinárodními organizacemi a s veřejnými organizacemi. Chtěli bychom využít doporučení, která byla vypracována komisí v tomto smyslu a která vedla k našemu vlastnímu plánování. Jaká je naše vize tohoto programu? Chceme realizovat analýzu situace v Evropě, chceme mít skutečné analytické centrum z tohoto hlediska. A zde se budeme řídit třemi hlavními principy, abychom dosáhli úspěchu v této oblasti. Můžeme jim říkat naše stěžejní závazky. Za prvé, poskytovat relevantní, rychlou analýzu vývoje drogové scény. Dále využívat mm, investic, působit efektivně a za třetí komunikovat a zaměřit se na spotřebitele. Tyto tři principy nám umožní uplatnit pět tematických priorit. Nejdříve zmapování problémů, reagovat, vyměňovat si osvědčené postupy. Za třetí, zaznamenat nový vývoj a reagovat. Za čtvrté, politický pod, politická podpora. Za čtvrté, získávat informace ohledně dodávek drog a trhu s drogami. Jakým způsobem realizovat tuto vizi konkrétně? Tyto cíle by měly být doloženy třemi příklady z hlediska tohoto programu. První to je ta výroční zpráva, kterou jsem prezentoval. Tato výroční zpráva, kterou jste dnes dostali, tak má naposledy tento formát. Od roku 2013 budeme poskytovat eh, tomu cílenému, cílené populaci eh, revidovanou koncepci, změněnou koncepci této výroční zprávy. My se budeme snažit této výroční zprávě velice věrně sledovat vývoj Eh, také mediální scény a budeme se snažit poskytovat čím dále zacílenější analýzu této situace. Tato zpráva bude tedy eh, přeložena do 20 pracovních jazyků a bude tedy zveřejněna pět měsíců dříve, než tomu bylo do této doby. Tato výroční zpráva jako taková není pouze eh, určitým výsledkem práce, kterou jsme realizovali. Je to součást balíčku. Tato zpráva tedy bude také předávána elektronicky. A budeme poskytovat v této souvislosti takový dynamičnější přehled naše práce a budeme také eh, publikovat takzvané částečné zprávy, například drogy, a e, analýza této drogové scény. To znamená, budeme se zaměřovat na stručný přehled, maximálně čtyři stránky, bude to dostupné online a budeme hovořit o konkrétních tematických problémech. Pak máme také statistický bilten, ten už existuje na internetu. Jsou to tabulky a grafy, ale jsou tam také statistické údaje, které si můžete skonfigurovat a také porovnat. Budeme se snažit eh, být interaktivní z hlediska jednotlivých zemí, tak, aby bylo možné zjistit, jak vypadá situace ve vaší zemi v porovnání s celoevropskou situací. Druhý příklad tohoto typu. Posílíme náš eh, systém dohledu a naši analytickou práci. Vedle posílení Mm, našeho systému dohledu z hlediska poptávky. O tom jsem již hovořil, to je těch pět indikátorů z hlediska epidemiologie. Vedle toho budeme vyvíjet nové klíčové ukazatele z hlediska trestných činů, které souvisejí s dodáváním drog a také s dopady na společnost. Tady se hovořilo už v druhé konferenci z hlediska těchto ukazatelů, takže my budeme pokračovat v tomto duchu. Pokusíme se také zlepšit systém časného varování a také systém vyhodnocení rizik. Budeme mít eh, příležitost eh, organizovat eh, velmi důležitou studii, která bude zaměřena na populaci mladých 15-letých a 16-letých. Tento program byl započat už roku 1993 a v tomto smyslu se budeme snažit informovat politiky na úrovni EU a členských států. Já doufám, že se nám podaří sehrávat také aktivnější roli ve vztahu k komisi, abychom uplatnili novou strategii boje proti drogám, tak jak o tom hovořila moje kolegyně. A budeme také podporovat jednotlivé členské státy, aby mohli vyhodnotit svoje postupy a svoji strategii, pokud nás o to požádají. Budeme mít také příležitost eh, realizovat aktivity, které eh, nám budou zadány ze strany Europolu a také v rámci jednotlivých eh, akčních programů, které se nazývají programy KOSY. Takže tím bych skončil. Jsem si jist, že tyto výsledky tohoto víceletého programu budou přispívat k tomu, abychom získávali nezbytné analýzy a informace a mohli správně reagovat z hlediska drogové problematiky. Naše správní rada příští týden rozhodne o prvním výročním programu na rok 2013. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. A teď chce vystoupit několik kolegů. Pan Jakolín, pan Zipl a paní Romero Lopez. Pane Děkuji. Já jsem poslouchal s velkým zájmem ehm, velice zajímavé vystoupení, které bylo velmi doložené, takže chci srdečně poděkovat panu řediteli. Je jasné, že v roce 2012 vaš, vaše výroční zpráva spadá do období mm, závěru, které Unie přijímá z hlediska boje proti drogám. Je to tedy okamžik, kde bychom se měli konkrétně podívat na to, co bylo realizováno v minulém období, jakým způsobem tato strategie fungovala, zda eh, prostředky odpovídaly eh, potřebám. Víte, že tento trh se vyvíjí, objevují se tam nové drogy, převážně syntetické drogy tyto drogy se objevují ze dne na den. Na den. Měli jsme jich 72 roku 2012. A navíc právní systémy jsou velmi odlišné v jednotlivých členských státech v rámci tohoto boje proti toxikomanii z hlediska mladistvé populace a také z hlediska analýzy eh, nabídky. Takže nyní bych si dovolil položit konkrétní otázku. Tato otázka souvisí s psychickým a fyzickým zdravotním stavem těch, kteří žijí v Evropské unii. Pan Getz hovořil o mladých lidech, ale v tom novém programu na rok 2013-2015, jak se bude profilovat mezioborový přístup? Ve vaší zprávě výslovně hovoříte o chování, které souvisí se závislostí. Eh, jakým způsobem aplikovat mezioborový přístup. Je to přístup, který by právě měl eh, charakterizovat tento boj proti drogám. Eh, budete brát potaz také jiné závislosti než závislosti na psychotropních látkách? A jak budete přistupovat k toxikomanům ve vězení? Třetina vězenské populace je spotřebitelem drog anebo používala drogy, omamné látky. Jaký eh, společný přístup eh, tady chceme uplatňovat? Ich will auch versuchen, es kurz zu machen.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 že nepotřebujeme vždy nové a nové zákony, ale že v rámci stávajících možností bychom měli jednotlivé politiky skloupit tak, abychom byli flexibilnější. A mám za to, že bychom měli v jednotlivých členských státech se snažit uvědomit, že spotřeba drog se týká různorodých oblastí, které musíme dát dohromady. Děkuji, pan Romero López. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku. Otázku, která se týká úmrtí v důsledku před, předávkování. Hovořili jsme o více než 7600 takovýchto případech. Je to otázka, která je spojená s na s Anglií a také s Německem. Potom hovoříte o snížení takovýchto úmrtí. A navíc hovoříte ve zprávě, že v roce 2010 došlo k velké spotřebě v jižních zemích, Řecko, Chorvatsko a tak dále. A teď nevím, jak mám tady tyto e, čísle skloubit s jednotlivými zeměmi. Já si myslím, že se jedná skutečně o to, že tato zpráva týkající se úmrtí v důsledku předávkování by měla být přesnější, tak abychom si uvědomili, jaké tendence existují od roku 2010. Zatím nemáme ještě aktuální čísla. O zemích se hovoří velmi obecně, není tady dostatek lékařského přístupu, Nejsou tady zmíněna žádná místa, žádné terapeutické postupy a potom bych chtěla vidět, jak to bude vypadat v následujícím období. Mě hlavně zajímají následující vězci jak to bude vypadat, když je daná osoba ve vězení, dochází ke zhoršení jejího stavu a podobné věci, to mě zajímá, protože ty jsou spojeny také s politikou. A v jaké země skutečně se zjišťuje spotřeba drog? a jak vypadají skutečné statistiky, například ohledně úmrtí v důsledku předávkování. Teď... Takže já teď vrátím slovo komisi. Jednou. Thank you very much for uh, the three questions. I'm going to... Já vám děkuji za všechny tři otázky a zareaguji na ně velice stručně. A potom dám slovo Wolfgangovi, protože eh, ten eh, odpoví eh, obsažněji. Pane Jakolína, závislost na drogách je třeba sledovat e, v širším kontextu závislostí, protože ty mentální mechanismy jsou často podobné. E, z tohoto pohledu ta nová strategie protidrogová zdůrazňuje, jak je nezbytné zabývat se nejenom e, nelegálními drogami, ale i těmi legálními. A Evropská komise financuje eh, rozsáhlý výzkumný projekt eh, závislosti a životního stylu, jmenuje se Alice Rapp a skončí v roce 2016. A bude se financovat ze sedmého eh, výzkumného rámce vědeckého. A Týká se to eh, různých eh, látek, eh, závislostí na látkách a různých typů chování. Pokud jde o paní Zipel, tak to bych řekla, že prevence je oblast, která je samozřejmě v kompetenci členských států vzhledem k principu subsidiarity. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Kolegové, prosím, usaďte se. A dovolte nám pokračovat v rozpravě, protože jinak hlasování nezačneme, pokud nedokončíme tuto rozpravu. Já tedy eh, závěrečně bych řekla, že nová drogová strategie zdůrazňuje důležitost prevence. A tam začíná řešení drogových problémů. Zdůrazňuje se, že musíme eh, investovat do různých typů, eh, do cílené prevence, prevence prostředí a, a tak podobně. A teď dám slovo Wolfgangovi. E, děkuji, říká paní předsedkyně a pan Getz, prosím, co nejkratší. Já se pokusím. Myslím si, že první věc, kterou říkal pan Jakolíno o dalších závislostech a souvislosti mezi nelegálními látkami a legálními látkami, je důležitá. Tady máme, myslím, dva přístupy. Pokud se podíváte na jejich Evropy, a střed Evropy, tak tam se zaměřují do značné míry na závislosti a ne na to, jestli daná látka je legální nebo nelegální, a nebo jestli se jedná o, nelátkovou závislost, jako například eh, eh, chorobný hazard, gambling. I v severní Evropě eh, se na toto zaměřují. Já si myslím, že takový je tady eh, vývoj a do budoucna eh, se budeme posunovat eh, stejným směrem po celé Evropě. Pokud jde o prevenci, tak si myslím, můžeme, že můžeme jasně říct, že prevence je oblast snižování poptávky po drogách, která byla vždycky motivována politickou vůlí. A nebylo to podložené fakty a čísly a doklady. A v posledních letech se to změnilo. Už vidíme, že se preventivní programy ho více hodnotí a myslím si, že dnes ten um, přístup, jak by paní Zipel řekla, staromodní, je eh, učit děti, eh, mladé lidi hodnotám a to, jak eh, se chovat a reagovat a ukázat, jak odolat tlaku skupiny a to, že potom je člověk silný a ne slabý. A potom je tady zaměření na zranitelné skupiny. Je to otázka určité menšiny a mm, zranitelné skupiny a ne naopak. Paní Romero López, to je velice jasné. Řada z našich údajů eh, ve zprávě z roku 2010, to je samozřejmě trochu zastaralé, souhlasím. Nicméně eh, překládání zprávy nám také hodně zabralo a celý ten eh, proces nás vedl k tomu, že příští zpráva bude v květnu a bude kratší. A pokud jde o chybějící informace, tak ta zpráva je jen součástí Eh, toho zpravodajského balíčku, tam je statistický bulletin se všemi eh, čísly, která jsme zde dnes nepředstavili, která nejsou ve zprávě. A to si myslím, že je ta nejdůležitější věc. rád to sám ještě provedu bilaterálně na shledanou. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji komisi i panu Gecovi za účast a za velice zajímavé myšlenky. A teď začneme hlasovat.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 Okay? Colleagues, let's continue with the Dobrá. Teď budeme pokračovat hlasováním, kolegové. Pravděpodobně budeme potřebovat eh, kartičky, takže doufám, že je máte eh, všichni sebou. Bod 14, říká paní předsedkyně první rozhodnutí. Bude nejdřív orientační hlasování v programu pro ochranu eura proti padělání, program výměny pomoci a odborného vzdělání. Zpravodajka je paní McIntyre, která, myslím, chtěla něco říct. Prosím. Děkuji. Tak už se doufám slyšíme. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem akorát chtěla velice stručně k tomu. Za prvé, jsem chtěla říci, že mnohokrát děkuji eh, panu předsedovi, který tady teď není, za to, že vyjasnil stanovisko k delegovaným aktům. Já jsem eh, přeposlala tu reakci všem stínovým zpravodajům a doufám, že získáme podporu pro tři související návrhy 35, 15 a 1, které podporují rozhodnutí parlamentu k delegovaným aktům. Další oblast kde eh, jsme měli určitou neschodu, byla míra spolufinancování. Já jsem se k tomu postavila pragmaticky a sice, že je důležité, aby ten program pokračoval. Víme, že je tady blokační menšina na radě a můj pozměňovací návrh 13 se snaží zachovat stávající úroveň spolufinancování, protože myslím, že když to podpoříme, tak pokročíme a program projde. Eh, potom bych chtěla poděkovat všem a eh, kolegům za podporu a pomoc. Ráda bych využila také této příležitosti a poděkovala eh, všem ze sekretariátu a a jeho dalším kolegům a popřela mu hodně úspěchu do budoucna. Děkuji vám a budeme teď hlasovat. Pozměňovací návrh číslo dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis B. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A teď eh, pozměňovací návrh 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 27. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8 in favor, against. Smyčka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se, schváleno, desítka pro, proti, schváleno. Kompromis C, 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, a M33 pro, proti, zdržel se, schváleno, třináctka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, třicet čtyřka pro, proti, zdržel se, schváleno, čtrnáctka, třicet pět pro, proti, Podíváme se na to ještě jednou. Prosím, elektronické kartičky k návrhu 35. Otevírám hlasování, končím hlasování. Máte všichni se hlasovací lístky, paní Romec taky? 29 pro, 19 proti. Děkuji. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, B pro, proti, zdržel se, schváleno. 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. 41. Ano, to je společně se 40. EM20 pro, proti, zdržel se schváleno. E, aha, to se hlasuje dohromady se 35 a s 15. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Schváleno a teď konečné hlasování. Prosím, budeme postupovat elektronicky. Končím hlasování. 48 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. eh, gratulace, prosím. Takže teď eh, se podívejme na druhou věc, o které budeme hlasovat. Orientační hlasování programu nařízení Rady a parlamentu, eh, kterým se eh, stanoví obecné eh, podmínky pro Azylový imigrační fond a fond pro vnitřní bezpečnost. Zpravodaj pan Fontána. A paní Sargentini chtěla něco. Já se omlouvám. Zelení by uh, rádi byli škrtnuti z kompromisního pozměňovacího návrhu 9. Pozměňovací návrh uh, na 133 kolegyně Francesky Keller je zmenšen v kompromisu 9. My se necítíme, že by to tam bylo. Pan, uh, paní zpravodajka pan zpravodaj eh, se na nás nikdy neobrátil, akorát tam dal naše jméno, takže bychom rádi byli staženi z devítky. Dobrá, tak teď budeme eh, hlasovat. Začneme s pozměňovacím návrhem 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat, eh, ne, zrušil. 52, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Odpadá kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní pozňací návrh 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 59 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se schváleno. 60 tam nebudeme schvalovat, protože se jedná o lingvistický problém. 61 zamítnuto a M7, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 62 Budget 18, eh, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 63 a 19, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, 64 pro, proti, zdržel se schváleno, 65 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdržel se schváleno. 68 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Podíváme se na to ještě jednou, zkontrolujeme. Prosím, kompromis 5, zahají hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. A pokračujeme 72 pro, proti. La mesa, estoy sustituyendo a... Já zastupuji eh, Fernanda Horese Altirala. Já jsem mohla hlasovat pouze jednou, jedinkrát, ale jak to vypadá, tak to neklaplo. Zkuste si sednout jinam. Ah, Možná máte nějaký problém s kartičkou. 48 people vote. Ale 48 lidí hlasovalo. Dobrá, tak eh, bychom asi měli pokračovat v hlasování. A, a eh, připočítává, budeme vás připočítávat separátně. Teď jsme u 72. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Bače 20, pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka, pro, proti, zdržel se, také schváleno. budeme ještě jednou kontrolovat pozměňovací návrh 9 elektronicky. Můžete hlasovat? Funguje to? 33 pro, 16 proti, schváleno. 76 pro, proti, zdržel se, ještě jednou, prosím. 76 pro, proti, zdržel se, schváleno. 77 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ne, zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. A M10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 80 pro, proti, zdržel se. Musíme to ještě jednou zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 17 proti, zamítnuto. No, paní předsedkyně se omlouvá, schváleno. Eh, dvanáctka pro, proti, zdržel se, schváleno. 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, schváleno. 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. 84 pro, proti, zdržel se, schváleno. 85 pro, proti, zdržel se. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se. Takže 89 elektronicky, zahojí hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 28 proti, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 88 pro, proti, zdržel se. Já se omlouvám. Takže pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdržel se, schváleno 91, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 92. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnu. 94 pro, proti, zdržel se, schváleno. 95, tady k tomu je také orální ústní hlasování, takže první část byla schválena a druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se hlasování, zamítnuto. Pokračujeme pozměňovací návrhy 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98 odpadá, takže budeme pokračovat 99. Pro, proti, zdržel se schváleno. Rozpočet 2022. 22. To také, ten také odpadá. Půjdeme k pozněcímu návrhu 101. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 103. Pro, 102 pro, proti, zdržel se, schváleno, 103 pro, proti, zdržel se, schváleno, 15 pro, proti, zdržel se, schváleno, 105 pro, proti, zdržel se, Sedm, 105 budeme ještě jednou elektronicky hlasovat. Zahají hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 30 proti. Skutečně zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se schváleno. 107 pro, proti, zdržel se schváleno. 108 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 109 ale ve anglickém překladu tam byly chyby. Pro, proti, zdržel se schváleno. 23 odpadá, 110 pro, proti, zdržel se schváleno, 111 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 112 pro, proti, zdržel se Prosím, zvedejte řádně ruce. 112 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113 e, pro, proti, zdržel se, schváleno. 115 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 118 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že byl, zam, že byl zamítnut. Ne, tak schváleno, říká paní předsedkyně. Ale pro jistotu to zkontrolujeme. Zahají hlasování 118. Elektronické hlasování. Zahají hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 17 proti, schváleno. 119 pro, proti, zdržel se, schváleno. 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125. Dobře, 124 budeme kontrolovat od zahají hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 29 proti, zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 a Bače eh, 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se schváleno. 128 pro, proti, zdržel se schváleno. 130 pro, proti, zdržel se schváleno. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme to. Prava, pravděpodobně schváleno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 21 proti, 4 se zdrželi, takže schváleno. 131 pro, proti, zamítnuto. 135 136. 136 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 137. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 140. Kdo je pro?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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 23 proti, takže přijato. Takže teď 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak ještě jednou, prosím, zvedejte, prosím, všichni ruce. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pardon, přijato, říká paní předsedkyně. 160, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 158, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 27, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím zamítnuto. Budget 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Budget 28. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 162. Kdo je pro? Kdo je Kdo se zdržel? To bylo, myslím, přijato. Ale budeme hlasovat elektronicky. 162. Zahajuje hlasování. Kolegové, hlasujte, prosím. Končím hlasování. 29 pro, 19 proti, takže přijato. Takže teď budget 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel zamítnuto 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel a eh, přijato? Budget 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 170, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dobrá. Takže teď uvěříme 170. Zahajuji hlasování.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 Zamítnuto 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bažet 11. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 45. Kdo je pro?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, 2. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíte prosím zvedat ruce. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyři. Odpadá. Tak, ne, tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování, eh, tedy zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím, kolegové. Nehlasujete mi tady. A tímto končím hlasování. 42 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. A já vám blahopřeji. teď poslední eh, kus na eh, našem dnešním hlasovacím pořadu, a sice orientační hlasování o uh, návrhu nařízení parlamentu a rady, kterým se na léta 2014 až 20 vytváří program pro práva a občanství. Zpravodajka paní Gensby ráda vystoupila. Děkuji jenom velice stručně. Děkuji všem, eh, kdo přispěli, protože eh, pět výborů k tomu eh, podávalo stanovisko a některé výbory spolupracovaly, dva výbory spolupracovaly, včetně Employment, podle pravidla 50. Někdy bylo těžké udělat rovnováhu, ale doufám, že to bude velice silné stanovisko a silná podpora pro ně, tak abychom mohli začít vyjednávat s radou a s komisí. Děkuji vám a všem ještě jednou těch, kteří jste přispěli a teď eh, budeme hlasovat eh, budget 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Budget 2. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. FEM 21 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. A postoupíme ke kompromisu 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 112 pro, proti. Musíme to zkontrolovat elektronicky. 112. Zahajuji hlasování. Prosím, volte. Končím hlasování. 26 pro, 24 proti. Nikdo se nestržel, schváleno. Kompromis 6 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Druhá část pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, držel se, schválen. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se schváleno. FAM 26. Pouze budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Ještě jednou to prověříme. Zahajuji hlasování. 26. Elektronické hlasování běží. Končím elektronické hlasování. 19 pro, 29 proti, dva se zdrželi, zamítnuto. FAM 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. FAM 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. Prověříme elektronicky FAM 29. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 22 proti, jeden hlas se zdržel, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. Employment 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 14, pro, proti, zdržel se, schválen. A pokračujeme. 140, pro, proti. Prosím, řádně zvedejte ruce. 140 pro, proti, držel se, Takže 140 zkontrolujeme elektronicky. Zahojí hlasování. Prosím, hlasujte. Pozměňovací návrh 140, 18 pro, 19 proti, 13 se zdrželo. zamítnut. Peti 16 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se schválen. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se schválen. Peti 25 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 17 abstentions adopted. Pro, proti, zdržel se schváleno. Mpl 22 pro, proti, zdržel se schváleno. 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se schválen. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se schválen. Fm 38, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, schválen. Fm 40 pro, proti, zdržel se, zamítnout. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, schválen. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, schválen. Tam 43 pro, proti, zdržel se, zamítnut. A M35 pro, proti, zdržel se, schválen. 144 pro, proti, zdržel se, Zamítnout. Jury pětka pro, proti, zdržel se. Zamítnout. Bače 12 pro, proti, zdržel se. Schválen. 165 pro, proti, držel se schválen. 166 pro, proti, držel se zamítnout 167 pro, proti, zdržel se zamítnout, Bače 13 pro, proti, zdržel se schválen. 23 pro, proti, zdržel se schválen. To 73 eh, pro, proti, zdržel se, schválen. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se, schválen. A potom přejdeme k employment 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, schválen. Bače 15 pro, proti, zdržel se schválen. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se schválen. 183 pro, proti, zdržel se zamítnout. 141 pro, proti, zdržel se, 32 pro, proti, schválen, 43 pro, proti, zdržel se, schválen, FAM 49 pro, proti, zdržel se, zamítnout a M185 pro, proti, zdržel se, zamítnout. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, schválen. A teď budeme hlasovat o uh, právních odůvodněních a úvodních ustanoveních 49, kdo je pro, kdo je proti přijato, 5 1, kdo je pro, kdo je proti uh, zamítnuto, 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 5 2 a, uh, baže 3. Nicméně to je nepřípustné, takže 46. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, uh, zamítnuto 47, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A teď kompromis 21. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A jdeme na třicítku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď tedy 31 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď přecházíme na pozměňovací návrh 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Empl 4, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijat, zamítnout, přijato, pardon. A teď kompromis 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuta. A N 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, FEM 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. FEM 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto FEM 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A teď jdeme k pozměňovacímu návrhu 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. 83. Nevidím vaše ruce. tak se omlouvám. Ale teď už dojeďme tu 83. Takže eh, zahají 83, tam to nebylo jasné, zahají hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 20 pro, 30 proti, takže zamítnu to. A teď se vrátím k FEM 11, protože to jsem přeskočila, omlouvám se. Eh, bude pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď budeme pokračovat kompromisem 34. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 85. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kobyl 35, kdo je pro, kdo se zdržel, přijato. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato teď 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Budget 6. Eh, eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 96, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 13, kdo je pro, kdo je proti, musím to ověřit. Měli bychom hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 23 proti. A přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Teď pozměňovací návrh 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis 39, kdo je pro,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 FM 17, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď FEM 6 ve dvou částech. První část odpadá. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. FEM 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto. 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kompromis 43, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A teď MPL 13, kdo je pro, kde je proti. Nevidím to, protože mi to ruce. Takže elektronicky uvěříme. hlasujte, prosím. Kolegové, hlasujte, prosím. Končím hlasování. 30 pro, 20 proti, jeden se zdržel. Přijato. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A potom závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. 47 pro, 2 proti, 3 se nám zdrželi, takže blahopřeji eh, paní Gens. A tím jsme skončili včas. Nebo neskončili, pardon, omlouvám se. Jak víte, kolegové, budeme potřebovat, abyste nám ještě hlasovali tady. Když jsme neskončili s hlasováním. Měli bychom předložit doporučení předsedovi parlamentu na obnovení dvou nezávislých, eh, tedy funkčního období nového, dvou nezávislých obchodníků v oblasti drog eh, v Evropském centru pro eh, drogy a drogové závislosti v eh, Lisabonu. Podle eh, konf- pravidel konference předsedů eh, Libe musí přijmout seznam v pořadí hlasů těch vhodných kandidátů. Bude se o nich hlasovat elektronicky jednou, jeden po druhém a příznivé hlasy se budou počítat pro při sestavení seznamu podle počtu příznivých hlasů. Dávejte pozor. Nebude se hlasovat proti nebo se zdržovat. Pouze se bude hlasovat pro. Na základě výsledku hlasování bude seznam kandidátů eh, sestaven podle eh, počtu získaných hlasů. Takže kandidáti na první a druhé pozici budou navrženi jako nezávislí odborníci. Kandidáti na třetí a čtvrté pozici budou navrženi jako náhradníci do řídící rady. Politické frakce navrhly 15 eh, následujících kandidátů a já je přečtu v abecedním eh, pořadí. Tak prosím poslouchejte. Pan Massimo Cano navrhuje EPP, paní Carmela Costa navrhuje EPP, paní Barbara Dirkop Dirkop navrhuje SAD, paní Katalin Felvici navrhuje SAD, paní Klárosi navrhuje ALDE. Bude se o nich hlasovat individuálně. Budeme používat eh, elektronický systém hlasování. takže teď musím losovat, eh, musím eh, vytáhnout toho prvního tedy, se kterým začneme, a potom zbytek podle v abecedy. Pan Massimo Cano. Takže to je abecední pořádek, to nám pomůže. Začneme tedy. S hlasováním. Teď hlasujeme pro kandidáta jednoho po druhém. První hlas, eh, hlasování, pan Massimo Cano. Je to elektronické hlasování. Navrhuje ho EPP. tak prosím hlasujte elektronicky. Dobrá. Další na seznamu. Dvacet pro. Teď paní Kanevan Kosta. Karmela Kosta navrhuje EVP. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. 19. Třetí kandidát, paní Barbara Dirkop-Dirkop, navrhuje SAD. 34. Za čtvrté paní Kataliny Felvinci navrhuje SAD. Hlasujeme. Končím hlasování. 21. Teď paní Károsy, kterou navrhuje Alde. Hlasujte prosím za hlasování. Končím hlasování. 31. Takže paní Barbara Dirkop. Dirkop má 34 hlasů. Potom eh, paní Kalarosin 31 hlasů. Je druhá. A potom paní Katarín Felvinci 21 hlasů. A pan Massimo Kanu 20 hlasů E, jako čtvrtý. Tedy to jsme zvládli. A teď pokračujeme se zasedáním koordinátoru. Navko.